u nás. A bylo by také dobré, kdyby eh, také pan Van Rompuy jezdil častěji do parlamentu a hovořil s námi. Ano, já to takto přednesu a také stanovisko parlamentu budu prosazovat až do doby celkového setkání. Tím je stanoven pořad jednání, další připomínky již nejsou a tím pádem jsme u prvního bodu na pořadu jednání a to je zpráva pana Bosotila týkající se hodnotící zprávy o vnitřním trhu. A nyní jako první bude hovořit pan zpravodaj Bosotil. Děkuji, pane předsedo. V nedávné době jsme hodně hovořili o růstu, o tom, jak nakopnout evropské ekonomiky, jak je vymanit z této šílené situace. Ovšem, musíme se dostat za tyto slogany a musíme skutečně říci, jak můžeme dosáhnout růstu. V mé zprávě, která se zabývá hodnotící zprávou o vnitřním trhu, kterou zde dneska prezentuji, bych chtěl eh, vyslat jasný, ale důležitý signál. Pokud skutečně chceme dosáhnout růstu, musíme opravdu vnitřní trh přiblížit našim občanům, dát jim ho k dispozici, protože to je v podstatě jediná investice do růstu v Evropě a proto musíme opravit to, co nefunguje. Kde se nám nedaří splnit tento nástroj a tohoto cíle? Um, zpráva komise hovoří o tom, že mnoho členských států při transpozici um, legislativy jednotného trhu bohužel nebyla dostatečně implementována. Kolegyně, kolegové, ti, kteří nechtějí naslouchat slovům pana Busutila, pak by bylo dobré, kdybyste odcházeli ze sálu potichu. Ještě vydržte, ještě vteřinku, pane Bosutile. Děkuji těm, kteří si přejí mi naslouchat. Takže pokud členské státy skutečně nezvýší své úsilí, tak aby zajistili to, aby EU legislativa byla správně a plně implementována, aby došlo k úplné transpozici, tak nemůžeme nikdy dosáhnout interního jednotného trhu. Samozřejmě, že to je velice nepříjemná situace, protože z některých členských, no ovšem vidíme zde některé jiné členské státy, například můj vlastní stát Malta, které skutečně se snaží, pokud je implementaci nejlepší v podstatě výsledky, pokud jde o transpozici EU eh, legislativy včas. Estonie například má velice pozitivní výsledky, pokud jde o eh, kontroly plnění povinností vyplývajícího z jednotného trhu. Ovšem to není výjimka pravidel, poukazuje to na to, že pokud existuje politická vůle, ostatní členské státy by zřejmě si mohly vést stejně kvalitním způsobem. Ovšem pokud neuděláme více v oblasti implementace a transpozice EU legislativy a to v co nejkratší době, naši občané a naše podniky prostě nebudou moci těžit z výhod vnitřního trhu. Členské státy proto potřebují ambicioznější cíle, potřebují dodržovat své závazky, plnit je na straně Evropské komise, ta by měla pokračovat ve své roli Evropské exekutivy přísnějším způsobem, protože neplnění EU eh, e pravidel by mělo být rychle postihováno eh, různými postupy o neplnění. Právě proto navrhuji, pane předsedo, prostřednictvím pozměňovacího návrhu takový fast track, eh, to znamená urychlené, zrychlené eh, řízení proti neplnění, kde by jsme mohli objektivním způsobem jednat velice rychle, okamžitě eh, zahájit tato jednání bez jakéhokoliv politického tlaku. Regulační rámec interního vnitřního trhu není ovšem jediným krokem eh, v, eh, ve vytvoření jednotného trhu a předání tohoto trhu našim občanům. Právě proto ve své zprávě zdůrazňuji i to, že občané musí mít přímý, eh, přímou, přímý kontakt s tímto vnitřním trhem. Proto chceme vytvořit celý, celou síť nástrojů, které navojuje komise. To je velice důležité. Například i úspěch fungování sítě Solvit musí využívat pro další posílení těchto služeb, které umožňují řešení problému. Naši občané bohužel ještě pořád čelí velice mm, složité síti služeb, pokud mají nějaké požadavky nebo nějaké, nějak, nějaké stížnosti, tak nevědí, na koho se obrátit. Právě proto z toho vyplývá rovněž další problém. Proto volám potom, aby jsme skoordinovali jednak tuto síť služeb na straně komise a zároveň i eh, portál Vaše Evropa, která by byla vlastně jediným gateway, jinou bránou ke všem řešením Mm, stížnosti našich občanů zároveň potřebujeme dostatek zaměstnanců v této oblasti. Potřebujeme mm, mít mm, zástupce, který, kteří by zastupovali Evropskou komisi přímo v hlavních městech a řešili stížnosti našich občanů. My jsme požadovali našich občanů hodně úspor, hodně úsporných opatření, abychom přežili. Ovšem vnitřní trh je v podstatě nejlepším nástrojem pro růst a ekonomickou prosperitu, kterou od nás naši občané očekávají očekávají. Děkuji, pane Bosotile. Nyní jménem komise má slovo pan komisař Barnier. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se nejdříve chtěl na vás obrátit s poděkováním zpravodaji za přípravu této zprávy. Přispěl tak k lepšímu eh, pochopení eh, této otázky a děkuji také koordinátorům. Dámy a pánové, prožíváme skutečně závažný okamžik eh, krize finanční, která ještě není ukončena, hospodářské krize, která má také mnohé dopady i sociálně a ekonomické. A v této krizi vidíme mnohé občany, kteří jsou dočeni nezaměstnaností, mnozí jsou rozněvaní a vyjadřují tento hněv. Pane Busutile, v této situaci se nalézáme, ale v poněkud zvláštní situaci. Pokud bychom se si uvědomili eh, všechny souvislosti, tak první obětí a protekcionismu eh, je zároveň vnitřní trh, ale to je také naše hlavní šance eh, pro to, abychom vyřešili tuto krizi. Pokud jednotný trh bude lépe fungovat, pak to bude dobré řešení. To je také určitá věc, kterou jsme také slyšeli v předcházejících eh, zprávách a pana Montyho a dalších. Eh, mnohé lepší zprávy již byly navrhovány a tak to také nalézáme ve zprávě, eh, která navrhuje eh, lepší konkurenceschopnost v hospodářství. Já se domnívám, že toto musí být součástí eh, návrhu k hospodářskému růstu, o kterém se hovoří a domnívám se, že také lepší zpráva veřejných finančních zdrojů a také růst ve vnitř vnitřním trhu eh, jsou eh, kompatibilní s těmito snahami. Je nutné toto vše vést eh, společně a realizovat společně. Proto také zdůrazňuji svůj souhlas se zprávou pana Busutila, který rovněž hovířa, hovoří o možnostech růstu. Růst také zlepší konkurenceschopnost, zlepší také e-commerce a další další. Eh, samozřejmě, že zde nalezneme také ještě další možnosti dalších růstů. Vnitřní trh eh, musí lépe fungovat eh, tento celistvý prostor, kde máme 22 milionů podniků a především malých a středních podniků. Eh, naši občany a tyto malé a střední podniky eh, musí získat lepší nástroje, efektivnější nástroje pro to, aby mohli lépe pracovat eh, na vnitřním trhu. To uděláme také díky Solvit a díky projektům e-pilot a také portálu Vaše Evropa. Zde se domnívám, že je nutné vycházet především z toho zobrazení eh, toho, co dobře funguje, co nefunguje a tak eh, také můžeme navázat na eh, ono půlroční posouzení situace. Každý členský stát může přespět k zlepšení vnitřního trhu. Máme celá jasná čísla, některá členské státy také mohou vést k tomu, aby přispěli. Zpráva pana Busitila toto zdůrazňuje. Tato určitá inventura vnitřního trhu, to není jediný nástroj, který máme pro prosazování pravidel v oblasti jednotného trhu Evropy. Hovořil jsem o krizi a proto je nutné také se poučit z určitých nedostatků nedostatků v našich členských státech eh, v naší eh, snaze rozvinout eh, nové síly. Je nutné silně kooperovat také s vámi, Evropským parlamentem, s členskými státy, proto abychom také mohli se podívat na Eh, to, eh, co se týká lepší zprávy v Evropě, tak jak jsme to udělali také 27. Eh, března. A navrhuji také, abychom na příštím summitu v červnu hovořili o možnostech realizace a lepší realizace právních aktů na vnitřním trhu. E, toto sdělení se bude týkat e, jak růstu. Samozřejmě, že nemůžeme vypracovat e, nová pravidla bez toho, abychom zajistili také dobrou realizaci na terénu. Právní akty bez realizace eh, nejsou ničím, vytváří se pak pouze určitá nerovnováha mezi jednotlivými státy. Je nutné eh, vše eh, prosazovat rovnovážně tak, aby i možnosti jednotlivých občanů a podniků byly Eh, eh, vhodné a eh, silné. Vytváříme určitý rámec pro vnitřní trh, také ve smyslu zalepšení realizace, tak aby tyto možnosti implementace byly ještě navýšeny růst 1,2 nesmí být zabržděn. Komise Eh, v současnosti eh, provádí jednotlivé kroky společně s členskými státy, aby eh, zlepšila také realizaci jednotlivých právních předpisů o vnitřním trhu. Já jsem se zavázal před parlamentem, že se setkáme se všemi zástupci vlád, kteří mají na starosti otázku vnitřního trhu, směrnici o službách, o profesní kvalifikaci a podobně podobně a také eh, pro oblast eh, elektronického obchodování. Eh, vytvoříme tak určitou pracovní skupinu asi 700 funkcionářů, kteří budou pracovat na zlepšení situace. Já samozřejmě budu i nadále navštěvovat jednotlivé členské státy a regiony. Vždyť v každém regionu jsou podniky, územní celky a subjekty, které jsou velmi významné pro jednotný eh, trh. Eh, já eh, potom předložím určité sdělení koncem června o těchto zjištěních. Domníváme se, že nástroje pro vnitřní trh a pro podporu o informacích musí být dány k dispozici občanům a podnikům. Máme zde celou řadu nástrojů, které umožňují postupovat transparentně, jasně v tomto informování programování, eh, přičemž však některé nástroje vznikly neuspořádaně a dnes musíme vše eh, společně eh, učinit tak, aby to bylo efektivnější. Máme zde mnohé portály, které jsou k dispozici. A chtěl bych, aby Solvit, tento nástroj, nám umožnil propojení do sítě eh, národních orgánů, eh, tak, aby eh, fungoval v jednotlivých členských státech mnohem lépe. Každý ví, že v letošním roce také budeme slavit 20. výročí existence vnitřního trhu. Tento trh musí být proaktivní, dynamický pro růst pro všechny občany a pro zlepšení jejich každodenního života. Jde tedy o eh, určitý pakt pro zlepšení podmínek na vnitřním trhu, eh, ke kterému musí přispět každý členský stát. Eh, Evropský parlament, rada i komise musí z tohoto 20. výročí učinit moment nové dynamiky, nového elánu, tak, aby tento vnitřní trh byl ještě zlepšován. Musíme hovořit otevřeně se všemi všemi subjekty v jednotlivých eh, státech, nejenom mezi námi. Eh, a tak eh, také budeme navazovat na fórum o jednotlivém trhu, který byl v Krakově od 12. do 17. října budeme po celý týden ten toto 20. výročí eh, oslavovat a budeme především debatovat o tom, co kde funguje dobře eh, či ne, eh, jak překonáme určité rozdělení a roztříštění, jak budeme moci realizovat o něch 50 opatření, které, která jsme navrhovali a jak přednášet a přinášet nové návrhy. Je tedy před námi mnoho práce kterou chceme uskutečnit společně s vámi. Eh, samozřejmě, že také musíme vyslechnout eh, návrhy občanů. Eh, zde je určité nebezpečí posílení protekcionismu a to by jistě nebylo vhodné pro růst. Děkuji ještě jednou panu zpravodaji. Děkujeme, vážený pane komisaři. A nyní jednotlivě řečníci za politické frakce. Poprosíme pana Andrása Šlába za EPP. Máte tři minuty. Paní předsedkyně, eh, pane komisaři, kolegyně, kolegové, myslím si, že se shodneme na tom, že jednotný trh se nesmí stát první obětí krize, ale musí tomu být naopak. 20 let po vytvoření jednotného trhu musíme vše vsadit na to, aby jednotný trh se řídil společnými předpisy, které se snažíme společně vypracovat. Právě proto děkuji panu Busetilovi za práci na této zprávě, protože jednotný trh je vždy takovým barometrem v Evropském parlamentu. A kolegyně, kolegové, 20 let po zřízení jednotného trhu si musíme při této příležitosti a také při oslavách položit otázku, co se během těchto 20 let podařilo a co bychom ještě mohli zlepšit. Domnívám se, že zpráva pana Bosotila eh, jasně ukazuje, které věci ještě na jednotném trhu postrádáme. My postrádáme především transparentnost. Máme především dva problémy. Za prvé je to nestransponování. Tady máme číslo, které bylo také již vyjmenováno. To je jedno procentní kritérium, které plní jenom málo států v Evropě. Ale toto číslo mílí, protože to také nás mate z hlediska toho, kolik států opravdu transponuje tyto společné předpisy, protože máme tady ještě druhý aspekt a to je nedostatečná a milná silná transpozice a já se domnívám, že především potřebujeme větší transparentnost a nepomůže nám to dál na cestě, jestliže nám e, právní služba e, řekne, že řízení o nesplnění povinností se vedou za zavřenými dveřmi. My potřebujeme transparentnost, potřebujeme vědět, jaké e, a špatná transpozice probíhá v jednotlivých členských státech a za druhé, proč členské státy státy situaci nenapravují. A právě proto se domnívám, že návrh pana Busutila vést zrychlené řízení je pozitivním návrhem. Já již jsem 8 let v Evropském parlamentu a u mnoha směrnic a u nařízení a také u především u směrnic často ani komise neví, jak vypadá transpozice bývalých směrnic do národního práva. Evropský parlament již dlouho požaduje také referenční a korelační tabulky u legislativy, ale myslím si, že bychom tady neměli pouze prohlašovat přání, ale my již jsme požadovali další korelační tabulky a to bylo v roce 2004 a my bychom měli požadovat také, aby se vytvořily další korelační tabulky ke stavu eh, eh, roku 2004. A já se doufám, že nyní tento proces je zahájen a já se budu tohoto procesu aktivně účastnit. Děkuji vám, pane Švábe, a nyní za SD pan Correira de Campos. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, Nejprve dovolte, abych poděkoval zpravodaji za jeho práci na tomto tématu, protože vnitřní trh zaručí více obchodování, lepší informovanost našich občanů, mm, kvalitnější eh, služby, kvalitnější zboží, znamená to i robustnější malé a středně velké podniky, které budou schopny čelit globalizaci lepším způsobem. To znamená, že naší roli není pouze legislativa, která by měla být inovativní, která by měla být kvalitní, ale zároveň mm, potřebujeme zajistit transpozici evropské legislativy. A to je ten problém, protože občas některé členské státy překračují ten dvouletý, to dvouleté období, co znamená, že interní trh prostě nefunguje tak, jak by měl fungovat, protože pravidla pro jeho fungování nejsou transponována kvalitně. Jiné členské státy nedostatečně nebo nesprávně implementují pravidla EU, což poté vede k dalším problémům spojeným s interpretací. V roce 2011 hodnotí si zpráva zde hovořila o určitém ukončení konkrétního cyklu. Potřebujeme v rámci, eh, v rámci tohoto dokumentu vidíme, že by, jsme, že by interní trh měl fungovat eh, holističtějším způsobem. Bohužel na straně členských států existuje pořád přetrvává určitá nechuť, proti které by měl bojovat Evropský parlament i Evropská komise. Národní parlamenty by měly provádět dostatečnou kontrolu. V tomto ohledu Solvit síť je rovněž nesmírně důležitá pro mimosoudní Eh, hledání vyřešení problémů tam, kde vnitřní trh nefunguje dostatečným způsobem. Síť Solvit by rovněž eh, měla mít dostatečný právní základ, který by umožnil plné využití a rozvoj potenciálu této sítě, tak aby dostála výzvám současného období a zároveň pomohla Evropské komisi v případě řízení o neplnění povinností. Pan Greš navrhoval, připravil rovněž zprávu, mm, která se týkala vnitřního trhu, když došlo k setkání v roce 2011 v Krakově. Toto setkání o vnitřním trhu bylo velice úspěšné a mělo by to být příkladem pro další fungování do budoucna. Tento mm, týden je v podstatě takovým týdnem který, kterém budeme, ve kterém budeme věnovat pozornost vnitřnímu trhu. Mm, my jsme samozřejmě zaznamenali veliké úspěchy, ovšem jsou zde ještě pořád překážky. Kromě faktů a čísel, Fórum vnitřního trhu znamená, že zde mm, se setkávají mm, různé zúčastněné strany, biznesy, podniky, Eh, občané, eh, měli bychom nalézt způsob, jak zlepšit fungování vnitřního trhu, podívat se na, nedostatek, na to, co ještě nedostatečné a zlepšit všechny a pokryt všechny mezery. Jeden z návrhů pana zpravodaje volá po vytvoření nezávislého orgánu v rámci Evropské komise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 který by okamžitě po souhlasu kolegia mohl zahájit řízení o neplnění povinnosti. V podstatě mm, to ale podle mého názoru je nesmírně komplikovaný nástroj, který by vyžadoval rozsáhlejší rozpravu, ke které zatím nedošlo. My ani nevíme, jak by mm, byla stanovena právní, mm, právní základ tohoto orgánu, jak by fungovala a tak dále. To si myslíme, že je nesmírně komplikovaný návrh, ten by, který byl předložen opravdu na poslední chvíli, to je nám nesmírně líto, neměli jsme možnost to prodiskutovat a proto tento pozměňovací návrh nebudeme podporovat. Děkujeme. Děkuji, pane de Kompes. A nyní eh, pan eh, Chazimarka Kis, pět a půl minuty za ALDE. Paní předsedající, vážení kolegové, vážení zpravodaji, vážený pane komisaři, za politickou skupinu ALDE vítám tuto zprávu kolegy Busutila. Je to opět důkaz toho, jak je důležité, aby Evropský parlament stanovoval agendu, o které se bude jednat. A proto vám děkuji, pane Busutila, za vyrovnanou zprávu. Je to téma velmi aktuální vedle realizace toho, co jsme si Eh, řekli, eh, při zakládání vnitřního trhu vedle eh, provádění však vidíme, že na tomto trhu je určitá nerovnováha. Je to nerovnováha také ohledně financování. I toto je důvod toho, proč Evropská unie se dostala na eh, šikmou cestu. Eh, tato rovnováha, nerovnováha na vnitřním trhu vede k tomu, že vnitřní trh je, se přestává být motorem. Nyní toto dva. 20. 20. jubileum musíme eh, také velmi zdůrazňovat. Hodnotící zpráva o vnitřním trhu může být důležitým motorem, který zjistí eh, nedostatky a to velmi včas. Mohl by to být první velký krok pro eh, sladěnou ekonomickou politiku. A proto také vítám eh, plány komise na každoroční publikaci této zprávy. Na jedné straně však vidíme, že hospodářství, která se zareformovala, informovala, eh, nesmí být potrestána za svou výkonnost. Eh, ti, kteří eh, prováděli předpisu, co nejdříve nesmí být potrestáni, ale nesmí jim být také jedno, že se sousedi velmi zadluží. V prvním kroku by také stačilo, kdyby předpisy o vnitřním trhu byly realizovány dostatečně rychle. Potřebujeme tedy jednotlivé cíle pro provádění, tak jak o tom hovoří finanční zpráva. Dále máme problém s různou rychlostí. V roce 2011 členské státy eh, potřebovaly pět a půl měsíce na eh, provádění. Dnes je to osm měsíců a tato lhůta musí být zkrácena, proto aby naše šance byly stejné. Členské státy tedy své povinnosti a závazky musí plnit lépe eh, a více se angažovat při provádění evropských předpisů. Dále je nutné také konstatovat, že 20 let vnitřního trhu vedlo k tomu, že rozdíly eh, v národní konkurenceschopnosti eh, dramaticky vzrostly. Bilance o výkonnosti nejsilnější ekonomiky a nejslabší ekonomiky se dramaticky prohloubily. Politika nízkých úroků od zavedení eura eh, posílila ještě tento trend. My jako Evropané jsme věřili ve sílu ostravit vnitřní trh, ale zapomněli jsme na to, že konkurenceschopnost ve celé ploše se nebude zlepšovat na základě této politiky. A zde, pane komisaři, musíme postupovat proti. Scoreboard nám nabízí určitou možnost. I 20. výročí založení vnitřního trhu je příležitostí, abychom se zabývali také koncepcí vyrovnaných výkonnostních bilancí národních hospodářství a možná také regionálních celků. Pouze tak budeme moci na jihu a v dalších okrajových oblastech dosáhnout určité rovnováhy. Zadlužení v Evropě ukazuje, že přebytek na severu a nedostatek na jihu se blokují. Proto apeluji na ekonomii v Evropě, Evropě, aby nám věnovali novou eh, teorii, která by dokázala eh, tuto nerovnováhu eh, loučit. Hodnotící zpráva musí být také využita. Využijeme onoho týdne vnitřního trhu a 20. výročí existence vnitřního trhu proto, abychom Evropané, jako Evropané se posílili do budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám, pane Chacimarka. Papakisy a nyní za EKR paní Girling. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Moje frakce vítá tuto zprávu. Tak jak všichni víte, tak ne vždy nadšeně podporujeme návrhy tohoto parlamentu, ale v tomto případě jsme skutečně touto zprávou nadšení. A opravdu se nám tato zpráva velice líbí a je nutné dosáhnout dokončení jednotného trhu, protože e, výhody splně fungujícího jednotného trhu mají spotřebitelé a to je důležité v těchto tvrdých ekonomických dobách. Podíváme-li se mimo Evropu, pak tady vidíme, že tady jsou také výzvy e, v oblasti vývozu a také uskutečnění jednotného trhu také musí být doprovázeno dobrou legislativou. Je třeba, aby také různé národní administrativy se dobře doplňovaly, než bez tohoto faktu pak spotřebitelé nebudou si moci plně užívat jednotného trhu. A tady se také hovořilo o detailních zprávách o pokroku v oblasti transpozici v jednotlivých jednotlivých členských státech. A to, to, to trend my podporujeme a je třeba také plně informovat o řízení, o nesplňování povinností. Jmenovat eh, některé členské státy subjekty někdy není úplně diplomatické, ale často to bývá dobré. My se domníváme, že je třeba dokončit jednotný trh a měli bychom také se zaměřit zaměřili především na digitalizaci trhu a také na e, internetové přeshraniční platby. Je důležité, aby transpozice jednotného trhu se prováděla transparentně. My oslavujeme 20. Výročí, 20. výročí a my se domníváme, že opravdu jednotný trh stojí za to. A nyní pan Paška za EFD dvě a půl minuty. Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Letos si připomínáme 20. výročí vytvoření jednotného trhu. Toto je jeden z nejvýznamnějších nástrojů pro růst Evropské unie. Souhlasím s názorem autora zprávy pana Busutila, že zabezpečení výhod pro občany a podniky nekončí přijetím právních předpisů. Myslím si však, že když znovu dokonalíme dohled, dohled a jestliže také budeme podporovat podnikatelské subjekty při využívání jednotného trhu a také jim nabídneme další podpůrné mechanismy, což je například Vaše Evropa, Solvit a další nástroje, pak bychom měli také sledovat práci certifikačních institucí, které umožňují vstup pro produkty na společný trh. Společná potravinářská správa u nás kontinuálně eh, informuje veřejnost o potravinách, které se dostanou do sítě a nesplňují požadovanou kvalitu na potraviny. Určitě si všichni vzpomínáte na vejce kontaminované dioxinem a také na hovězí a vepřové maso, které bylo kontaminované v Německu. Nedávno jsme se zase eh, dozvěděli, že v Polsku byla prodávána sůl sůl jako eh, spotřební potravinová sůl a tak se dostala do různých výrobků a také například drůbež z Francie se dostala na Slovensku na trh a drůbež obsahovala vnitřnosti, které neměly být součástí balení. Podobná situace byla také u vloček, neboť to, toto vedlo ke zvracení. Tyto produkty, které nepatří na společný trh, eh, je stále více a právě proto bychom se měli zaměřit také na zdokonalení dohledu, jak se uvádí produkty na náš společný trh a toto bychom měli dělat v zájmu našich spotřebitelů. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Paško. A nyní pan Gustafsson za GUE NGL. Tak, fru ordförande, já tänker Děkuji za slova, paní předsedkyně. Nebudu zde vychvalovat vnitřní trh. Snažím se zde spíše zdůraznit nedostatky tohoto trhu. Naše politiky, které umožňují um, volný oběh zboží. To je samozřejmě ve prospěch našich občanů, tak by to mělo fungovat. Ovšem bohužel um, my zde máme ne- um, velikou nezaměstnanost spíše na našem trhu. Um, dále jsou zde problémy v oblasti životního prostředí a tak dále. Chceme, aby vnitřní trh byl silným nástrojem pro zajištění udržitelného růstu. Ovšem interní trh nemůže sám o sobě vytvářet pracovní místa, to není možné. Potřebujeme novou formu ekonomické politiky, ekonomické politiky, která bude zelená, která bude investovat do veřejného sektoru a která bude vidět eh, občana jako prioritu. Musíme zde mít přímý kontakt s našimi občany, s našimi spotřebiteli prostřednictvím zástupců Evropské komise. O tom se hovoří ve zprávě, ano, proč ne? Aktivní občan je to je něco pozitivního. Mohl by se samozřejmě obrátit přímo na tento úřad, na tohoto zástupce, na informovat se o politikách vnitřního trhu a tak dále. Zásady a cíle vnitřního trhu by ovšem měly být pouze ve prospěch našich občanů a životního prostředí a ne pouze velkých podniků. Stávající vnitřní trh vybudoval obrovské překážky mezi jednotlivými sektory. Máme zde eh, mnoho chudých lidí, kteří doufali v lepší budoucnost Evropy, ovšem kteří v současné době eh, eh, trpí a eh, umírají ve Středomoří. Děkuji za nezřazené minuta a půl. Jsou zde čtyři svobody a vnitřní trh přináší pouze určitou výhodu eh, pro mm, občany Evropy. Proto, abychom využili všech možností, je nutné identifikovat problémy co nejpřesněji. Je nutné mít rázný nástroj. Pracovníci z OVITu pracují velmi rychle, ale eh, někdy je eh, zde málo personálu personálu. Je nutné tedy eh, spíše investovat do dalšího personálu a nezřizovat další agenturu. Vnitřní trh, dámy a pánové, jistě může mnohé, ale nemůže být poslední a jedinou odpovědí na hospodářskou krizi. Nesmíme také eh, ignorovat hranice vnitřního trhu. Eh, I švarc systém z východní Evropy v Rakousku je nepřijatelný. Ve Frankfurtu Frankfurt Allgemeine eh, se píše, že také zde je veliký eh, průmysl pro eh, bulharské dělníky. Eh, máme veliký eh, počet zaměstnanců z této země. Samozřejmě je to výhodné pro stavební firmy, ale pro domácí zaměstnance je to velmi málo. Lidé, kteří pracují ve systému, jsou mnohem méně placeni. To není smyslem vnitřního trhu. Vždyť ty základní svobody se realizují k tíži domácích podniků i zaměstnanců. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně a nyní ostatní řečníci. Nejdříve pan Baltazára. Grazie, presidente, gentile commissario, condivido... Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, vážený pane komisaři, plně sdílím priority, které jsou stanoveny panem Busutilem v jeho zprávě. Doufám zároveň, že Evropský parlament přijme tuto zprávu velkou většinou, tak abychom dále mohli posílit fungování vnitřního trhu. Je to zásadní pro další rozvoj Evropské unie. Poskytne to zároveň jasný signál jednotlivým členským státům, nedávné hodnocení vnitřního trhu Výsledky tohoto hodnocení poukázalo na to, jak členské státy čím dál tím méně dodržují své povinnosti v oblasti transpozice evropské legislativy. Souhlasím se zpravodajem v tom, že musíme poskytnout ehm, větší pružnost eh, i v oblasti řízení pro porušení povinností musíme zároveň posilovat síť Solvit a hledat i jiné alternativní mechanismy řešení problému. Dále je zde problém spojený se subsidiaritou, pokud by byl právní základ sítě Solvit přehnaně formalizovaný. Podle mého názoru je zásadní, aby Evropská komise rozanalizovala veškeré možnosti, aby se snažila posílit fungování portálu a mm, abychom se zde jaksi nezaciklili v nějakých právních kličkách. Nezapomínejme na to, že Lisabonská smlouva opětovně definovala roli Evropského parlamentu, čímž nám byla udělena rozsáhla pravomoc v oblasti revize a struktury evropské nebo vůbec tvorby evropské legislativy, čímž by měla být umožněna i kvalitnější spolupráce s národními orgány. Je důležité, aby tato síť hodnocení byla ještě projednána ve strukturované rozprávě mezi Evropským a národním parlamenty. Děkuji, paní Weiler, tři minuty. Paní předsedající, pane komisaři, kolegyně, kolegové, já jsem minulý týden se zúčastnila oslavy mezi Německem a Francií, kde se oslavovalo 20. výročí společného trhu. A všichni hosté to tento trh považovali za samozřejmost. A je také dobré, že občané jednotný trh považují za samozřejmost. Čtyři základní svobody jsou jádrem Evropské unie a my jako Evropský parlament se budeme také stavět proti dalším překážkám, které například hodlá uvalit nebo hodlala uvalit e, německá vláda a také stará francouzská vláda, protože svobodný pohyb kapitálu i občanů jsou pro nás eh, hodnotou, která je důležitá. Eh, různé nástroje jako Solvit a vaše Evropa a tak dále jsou důležité a významné nástroje pro zjištění, zdali občané skutečně chtějí jednotný trh a zdali opravdu se eh, odstraňují překážky tak, jak to rada stanovila. My chceme zjednodušení jednotného trhu trhu pro občany, my chceme také zjednodušený přístup k jednotnému trhu pro eh, podniky a chceme výhody pro všechny subjekty. A také výsledky nezávisí na velikosti země, již bylo zmíněno, že Malta je na tom nejlépe, Belgie bohužel méně dobře. Je také zajímavé Eh, tady si přečíst váš návrh, pane Busutile. Já s ním velice souhlasím, ale my spojujeme také s vaší zprávou další požadavky, například článek 18 pro veřejnost nebo článek 24, že požadujeme korelační tabulky nebo článek 21, tak aby mohl rychle, pra, rychleji pracovat Evropský soudní dvůr. Za sociální demokraty chci zdůraznit ještě čtyři aspekty. Za prvé, transpozice musí být správná. To znamená, že se nesmí nic malovat na růžovo, ale nesmí také být transpozice nedostatečná. Pane Markatisi, poslouchejte, obě dvě lib liberální komory v německém parlamentu eh, také pracují na platební směrnici a první zvěstí, které jsem slyšela, eh, nejsou zrovna dobré. Za druhé, jednotný trh také vytváří pracovní eh, místa a přispívá k růstu. Za třetí, u řízení pro sociální ochranu zaměstnanců jsou těžkopádná. A já tady chci také kritizovat to, že v této oblasti je eh, málo zdůrazňován sociální aspekt. My na tom budeme trvat, protože my tady máme velký zájem o sociální soudržnost. Jacques Delors řekl, jednotný trh pracuje podle tří principů. Konkurence, která oživuje, eh, solidarita, která posiluje a propojuje. Děkuji vám, paní Weiler, a nyní paní Cuber za GUE. Děkuji za vážená paní předsedkyně. Tato zpráva přichází s určitými zajímavými myšlenkami. Hovoří se zde o tom, že vnitřní trh je základním nástrojem pro dosažení konkurenceschopnosti a ekonomického růstu, zároveň, že by mohl vyřešit ekonomickou krizi. Ano, to jsou velice dobré e, myšlenky, ovšem to slouží většinou velkým podnikům, velkému kapitálu, které mm, bohužel to nebere v potaz ekonomický rozvoj na venkově, v periferních oblastech, protože to jsou právě ty regiony a oblasti, které čelí největším problémům, protože právě eh, vnitřní trh bohužel rovněž přispěl k některým z těchto problémů. Deregulace, privatizace vnitřního trhu, to v podstatě věnovala k tomu, že produktivní kapacity v těchto citlivých regionech se snížily, došlo Ehm, samozřejmě k velikým problémům, k velikému problému vlasti energii, ehm, vývozu a tak dále. Jaký byl dopad dnešního trhu na takové země, jako moje země, zavírají mm, podniky, zavírají ehm, svou produkci, především malé středně velké podniky, dochází k zvyšování chudoby, sociální exkluze, ztrácíme práva pracujících, dochází k privatizaci v oblasti energetické, dopravy, bank, poštovních služeb, k liberalizaci základních služeb, které poskytují základní hodnoty protože vnitřní trh bohužel nebere v potaz práva našich občanů. Je zde pouze právo na svobodný oběh kapitálu a zboží. Všechny země ovšem bojovaly za své sociální práva, ekonomická práva, naše i občany očekávají jiné výsledky od těchto politik. Děkuji, pana Segedyho nyní nevidím, takže paní Gálpel, tři minuty. Köszönöm szépen, elnök asszony! Děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Busutilovi za jeho zprávu, nejenom proto, že je to vhodné, ale také proto, že tato zpráva je velmi praktická, velmi efektivní. Eh, předkládá zde význam eh, určitého nástroje, který umožní eh, zlepšit eh, transparentnost vnitřního trhu, eh, tak abychom také lépe rozpoznali naše úkoly. Souhlasím se kolegy, kteří říkají, že vnitřní trh má za sebou dlouhou historii, ale přesto tento vnitřní trh ještě nefunguje perfektně. Naším cílem je, aby tento trh byl přístupný a výhodný pro všechny občany Evropy. Tyto výhody musí být nabízeny všem subjektům na tomto trhu. Eh, výsledky scoreboardu eh, naznačují pozitivní tendenci, eh, což je každopádně dobré, ale nesmíme se tím nechat ukonejšit. Je nyní na čase se podívat lépe kolem sebe a hovořit o nedostacích, o tom, co je nutné ještě dohonit a kde musíme učinit ještě mnohem více eh, pro odstranění nedostatků. Tato zpráva přitom eh, pomůže a také naznačí, že se nesmíme ztrácet v určitých detailech, ani nesmíme uzavírat oči před problémy. Dovolte, abych se zmínila o jednom tématu, a to jsou veřejné zakázky. Ty představují 15 až 20 evropského HDP. A když eh, se podíváme na evropské předpisy a dobře je budeme aplikovat, tak můžeme mnohé uspořit i v budoucnosti. Musíme zcela jasně vidět to, že Evropa bude konkurenceschopná, když vedle přísných fiskálních politik budeme mít také dostatek síly, abychom se dívali na to, jak jsou právní předpisy transponovány. Zde jdeme jistě s právnou cestou. Musíme však také vidět to, že tyto transpozice nebyly vždycky perfektní. To však není dostačující musíme nedostatek transparentnosti eh, prodebatovat. Potřebujeme eh, jednotná kontaktní místa, abychom mohli tyto problémy prodiskutovat a vyřešit. Eh, také určitá paralelita eh, a zdvojování úkolů musí být eh, zrušeno. Prosazovat musíme právní předpisy tak, aby očekávání občanů bylo uspokojeno a abychom jim nabídli větší jistotu. Jsem přesvědčena o tom, že tyto scoreboard bychom neměli využít pouze tak, že je předložíme a řekneme, vše je vyřízeno. Musíme spíše říci, že jsme se prostě dostali tak daleko, Řecko a e, v jednotlivých členských státech e, pak můžeme říci, že e, je před námi ještě hodně úkolů. Děkuji vám a paní ty tři minuty. Grazie, presidente. Děkuji za slovo, pane, paní předsedající, vážený pane komisaři. Všichni jsme přesvědčeni o důležitosti vnitřního trhu. Za posledních 20 let vnitřní trh se skutečně stal vlastně součástí identity Evropské unie, podle mého názoru. Myslíme si, že vnitřní trh, nebo jsem přesvědčen o tom, že vnitřní trh by mohl eh, zároveň přispět k růstu, k ekonomickému růstu v našich členských státech. Ovšem proto bychom měli věnovat zvýšenou pozornost těm záležitostem, o kterých jsme se již zmínili v dnešní rozprávě. Krize, to je veliký nepřítel vnitřního trhu. Spochybňuje to hodnoty vnitřního trhu v očích mnoha našich občanů. Je to právě ekonomická krize, která snižuje potenciál, který by mohl vnitřní trh poskytnout. Ano, musíme se zaměřit na ekonomický růst, to zde již zaznělo několikrát v dnešní rozpravě, protože bez růstu naše práce v rámci vnitřního trhu bude mnohem obtížnější, naše mm, úsilí v tomto ohledu. Krize, kterou eh, zažíváme, ovšem přináší další negativní efekty a dopady, protože omlouvá v očích některých zemí nedostatek aplikace nebo nedostatečné aplikování toho, na čem se evropské instituce společně dohodly. Ano, máme zde problém transpozice a opožděné transpozice na straně členských států. To je často spojeno nejenom s, s obtížností této legislativy, nebo řekněme komplikovanosti, ale i nedostatkem politické vůle. Často ovšem dochází k určitému nepochopení dané legislativy, čili ta transpozice je v podstatě špatná na straně členských států nebo se liší mezi jednotlivými státy. Když se podíváme na jednotlivá statistická data v tomto ohledu, zjistíme, že Evropská budeme mít pocit, že Evropská unie se snaží využívat zdroje velice sobeckým způsobem. Proto bychom měli zajistit to, aby opatření, která, který cílem je posílení vnitřního trhu, byla zrevidována a posílena. Musíme mít k dispozici dostatečné sankce pro spožděnou či špatnou transpozici evropské legislativy. Samozřejmě, že chápu citlivou povahu Mm, volání po právním základu sítě Solvit. Ovšem v této formě, v jaké, pozna, v jaké máme v současnosti Solvit, ho nemůžeme ponechat. Ano, pane komisaře, mm, ekonomická krize byla způsobená mnoha externími důvody, A proto si myslím, že musíme reagovat velice rychle s našimi rozhodnutími. Nesmíme otálet, protože jinak tyto návrhy nikdy neprosadíme. A nyní paní Wertmann, 1,5 minuty. Děkuji, paní předsedající, kolegyně, kolegové. V současné době pocitujeme v celé EU ekonomickou krizi. Tak, abychom se opět dostali k růstu, musíme se zaměřit na jednotný trh, což je nejdůležitější nástroj. Má to být jednotný trh jak pro občany, tak i podniky. A právě proto musíme podpořit synergii mezi národními orgány, které by měly vystupovat angažovaněji tak aby řádně transponovali příslušné předpisy. Členské státy musí plnit své sliby a povinnosti a také je třeba postupovat efektivně musí být jasně vysvětleno občanům, jaké výhody jednotný trh přináší. A také toto musí dělat Solvit. Děkuji panu Subusutilovi za skvělou zprávu. Děkuji vám a nyní dostává slovo ještě jednou pan Šváb, tři minuty. Paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Jí musím říct, že některé příspěvky mě překvapily. Pan Gustafsson z GUE například řekl, že jednotný trh přivedl lidi do chudoby a slouží pouze velkým koncernům. Ale u nás ve volebním okresku eh, vůbec žádné velké koncerny nemáme a náš okres žije z jednotného trhu. Máme tam hodně malých ekonomických subjektů, které by vůbec nepřežily bez bez jednotného trhu a nemohli by tolik prodávat. A právě proto se domnívám, že tento názor je absolutně nesprávný. Paní Weiler upozornila na to, že také e, uplatňování směrnice o platebních postupech nyní vázne. A já vám chci říci, že my se budeme snažit o to, aby směrnice, která byla zde schválena také za účasti rady, aby tato směrnice byla také implementována v Německu tak, jak implementována má být. Na závěr chci se vrátit ještě k jednomu bodu, o kterém se zatím málo hovořilo, ale tento bod je obsažen ve zprávě pana Busutile. Jestliže se dostaneme k nařízením a zde také komise předložila několik návrhů na nařízení, v oblasti jednotného trhu, protože nařízení bere manevrovací prostor členským státům, ale vytváříme jednotnou harmonizaci práva. A já se domnívám, že takto bychom měli více v budoucnosti postupovat. Jestliže chceme snížit deficity na jednotném trhu, pak je to správná cesta. Já chci ještě připomenout, že frakce EPP trvá na tom, abychom přesně proskoumali, na kterých místech bychom bychom měli pracovat eh, formou směrnic, na kterých místech formou nařízení, tak abychom docílili nejlepších výsledků na jednotném trhu. Děkuji. Děkuji, pane Šváb. A nyní paní Šaldemoze, tři minuty. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Když já jsem byla mladá, před 20 lety, jsem vlastně nebyla tak nadšená zaváděním vnitřního trhu. Byla jsem toho názoru, že to bude k dobru pouze pro kapitál a nikoli pro občany. Ale od té doby jsem naštěstí se dívala na vnitřní trh poněkud jinak. A sice jsem viděla, jak vnitřní trh funguje. Je to motor evropské spolupráce. Vnitřní trh přispěl k růstu k vytváření pracovních příležitostí a blahobytu občanů EU. Důležité však je, aby toto zajišťoval i v budoucnosti. Právě proto musíme zajistit to, aby tento vnitřní trh i v budoucnosti fungoval ještě lépe. Vyžaduje to však, abychom činili více než doposud. Je skutečně škoda, že rada nenaslouchá této debatě. To, co pokládám já za důležité, je, aby české státy pochopily svou velkou odpovědnost za to, že naše zákony budou pro tento trh transponovány. Zpráva pana Busutila ukazuje, že některé státy to dělají dobře. Když by všichni postupovali jako Malta, pak bychom měli docela dobře fungující vnitřní trh. Pro mě tedy jde především o to, aby vůle členských států byla zlepšována. Musíme to prostě zlepšit, protože pokud se to nezlepší, tak eh, ztratíme podporu občanů pro vnitřní trh i podporu podniků. Již dnes eh, vidíme To, že zemědělci třeba staví eh, nové klece pro slepice, přičemž ve vnitřním trhu se má produkovat vejce eh, od slepic bez klecí. Eh, spotřebitelé také zjišťují, že se nemohou spolehnout na bezpečné potraviny na vnitřním trhu. Stále existují možnosti, aby předpisy nebyly dodržovány. Zaměstnanci jsou také nejistí, eh, protože není eh, možné zajistit spravedlivou konkurenci. Musíme to prostě zlepšit. A já se domnívám, že hodnotící zpráva o vnitřním trhu bude skvělým nástrojem pro publikaci eh, problémů. Stílím myšlenku pana Bosutila zavést rychlý postup pro nesplnění povinností. Musí toto však být realizováno rychle. Není to dnes dostatečné rychle, je však také možné lecos udělat ještě lépe. Pan komisař hovořil o task force. Je možné pomáhat jednotlivým členským státům. Takže děkuji za dobrou zprávu a děkuji za vaši angažovanost. Mohli bychom však vše udělat ještě lepší musíme našim občanům ukázat, že vnitřní trh je zde pro ně. Děkuji a nyní pan Mitchell eh, není zde však v sále a proto vyzývám pana Repa. Tři minuty. Eh, arvoisa eh, puhemies, rauha. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Spravedlnost, sociální spravedlnost, mír, dosažení těchto cílů představuje základní hodnoty evropské spolupráce. Na dosažení tohoto cíle ovšem potřebujeme kvalitně fungující vnitřní trh. Evropa představuje mnoho příležitostí, mnoho možností. Ovšem je zde rovněž určité nebezpečí toho, že naše příležitosti zničíme, že o ně přijdeme. Proto si myslím, že tato zpráva hovoří o nesmírně důležité záležitosti a to je transpozice evropské legislativy. Mnoho členských států neimplementuje směrnice či nařízení v rámci lhůty, která je stanovená pro tuto transpozici. K tomu dochází především v oblasti legislativy pro oblast daní a životního prostředí. Účinná transpozice ne, eh, Nedostatek, pardon, nedostatečná transpozice nepoškozuje pouze země, které neimplementují dostatečně ekonomiku eh, a jednotlivé, jednotlivé, eh, jednotlivou legislativu, ale i ostatní země. Pokud chceme posílit naši ekonomiku, musíme zároveň posílit úsilí v oblasti transpozice. Pokud členské státy nejsou ochotny implementovat environmentální legislativu, Evropská unie nebude schopna dosáhnout cílu stanovených v rámci strategie 2020, především v oblasti účinnosti zdrojů a energetické účinnosti. Účinná implementace je důležitá i pro konkurenceschopnost našich občanů a zároveň pro zvýšení důvěry našich občanů. Pokud chceme, aby naši občané věřili cílům vnitřního trhu, musíme prostě zajistit, aby členské státy a ti, kteří rozhodují o pravidlech, rovněž plnili své povinnosti. EU legislativa se snaží o vytvoření lepšího prostředí i pro malé a středně velké podniky a naše spotřebitele. K tomu ovšem nemůže dojít bez společné legislativy a obnovené legislativy. Proto bychom měli být schopni zasáhnout, pokud některé členské státy nesplňují tato společná pravidla hry, pokud nezasáhneme v oblasti těch člen, nebo proti těm členským státům, které porušují své povinnosti, roztříštíme tím společný trh. A o tom to je. Hovoříme o ekonomické krize, hovoříme o etických záležitostech. Jsou členské státy opravdu připraveny splnit společné cíle Evropské unie? Děkuji, pan Stolian, dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedající. já chci poblahopřát panu Bosotilovi ke zpracování této zprávy. Jednotný trh je oblastí, kde se všechny členské státy shodují na tom, že jednotný trh je dobrou věcí, která přispívá k růstu a prosperitě. Ale aby jednotný trh fungoval dobře, proto musí členské státy transponovat evropskou legislativu do národní legislativy. Je určitý pokrok, byl sice udělán, ale je tady hodně členských států, které v oblasti transpozice pokulhávají. Druhým předpokladem je, aby transpozice evropského práva byla kvalitní zdanění. A tady musím zdůraznit velkým překážkou je jsou také problémy při vytváření evropské legislativy. My jednáme mezi Evropskou Evropským parlamentem, radou a komisí, ale tato jednání často narážejí na odpor členských států, tak aby se vytvářely tak také příslušná ustanovení na národní úrovni. E, a tato ustanovení a tabulky musí být harmonizovány, hodnotící zprávy musí být harmonizovány, protože na jejich základě se provádí monitorování kvality jednotného trhu a transpozice předpisů. A proto bychom měli mít pravidlo, že veškeré evropské Evropské právní akty musí být doprovázeny hodnotícími zprávami. Děkuji vám a nyní paní Rapty tři minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Já děkuji vám a také děkuji svému příteli Simonu Busutilovi za skvělou práci. Já jsem si vlastně připravila jiný příspěvek, kolegyně, kolegové, ale bohužel nyní musím říci něco jiného. A je tomu tak, protože jsem nyní se seznámila s tímto pozměňovacím návrhem a tento pozměňovací návrh zcela mění, absolutně mění celou zprávu. Neboť v Řecku existuje známá písnička a tam se říká, že to, co začíná pěkně, končí často bolestí. A na tuto písničku jsem si nyní vzpomněla, protože Simone, proto je zpráva začala velice dobře. Byl to dobrý text, text, který akceptovala velká většina a také to bylo jednomyslně schváleno ve výboru, ale konec nebude dobrý. A sice proto, protože záležitost jednotného trhu a také hodnotící zprávy se netýká čísel. Jedná se zde o občany Evropské unie a jedná se zde přesně o občany Evropské unie v krizových dobách. A Evropský parlament debatuje, diskutuje, zpracovává legislativu a dělá to všechno pro evropské občany. Ale Evropský parlament nepracuje in vitro. My se tím zabýváme in vivo a přesně tak má fungovat legislativa a proto nás zajímá život. Eh, hodnotící zpráva jasně ukazuje, zda jednotlivé členské státy správně provádějí evropskou legislativu a také ji správně aplikují. My víme, že existují členské státy, které pokulhávají. My jsme se shodli na tom, že tyto členské státy by eventuálně mohly být také potrestány. Ale než budou potrestány, tak je třeba také prověřit, kdo je tím vinen, proč tyto členské státy pokulhávají, jaký je důvod že polovina záležitostí se týká daní a životního prostředí, to říká již hodně, protože v současné době hovoříme o ekonomické, hospodářské a měnové unii a vidíme, že když tyto dvě věci nebudou harmonizovány, pak budeme mít problémy, pak vznikná krize a riziko. A pak tady je pozňovací návrh, který říká, že bychom měli vytvořit za žalobce vlastně další orgán, který by měl kontrolovat, který by také měl udělovat tresty, tak aby členské státy dostal do správného směru. A já tady mám obavy, že s takovýmito akcemi se v Evropě kupředu nedostaneme a takto jednotný trh nezatraktivníme. Proto přesně přemýšlejte o tom, jak to vypadá s pobítkami a sankcemi, neboť to se týká také různých kliše, neboť my, sociální demokraté, jsme pro pobídky. My se také nedomníváme, že EPP je jenom pro sankce. Děkuji vám, paní Rapty, a nyní eh, paní Bastos mezi námi není a paní Hercog také ne a proto nyní dávám slovo panu Harbrovi. Čtyři minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem opravdu nesmírně rád, že jsem zde nyní, když trošku později, než jsem očekával a děkuji, že jste mě zařadila na seznam řečníků. Je mi líto, že jsem neslyšel prezentaci pana Busutila a zároveň vaše reakci, pane komisaři. Ovšem rád bych řekl následující věc. Já jsem předsedou výboru a proto jsem nesmírně rád, že zde máme hodně kolegů, kteří vás podporují a i když se na všem neschodneme, jak řekla paní Rapty, tak nicméně ta detailní analýza celé zprávy si myslím, že je opravdu poukazuje na to, jak nám leží na srdci našemu výboru. Otázka vnitřního trhu, já vím, že to vezmete vážně a jistě jste se o tom zmínili v úvodním slovu. Bohužel ne, jsem zde nebyl, nevyslechl jsem si příspěvky ostatních kolegů, kolegyň a proto nevím, možná budu opakován to, co již zaznělo. Ovšem, já jsem se chtěl alespoň zaměřit osobně na dva konkrétní prvky za chviličku se vrátím ještě k té otázce porušování pravidel. Paní Rapti se o tom zmínila před chviličkou. Ovšem rád bych zúraznil ještě jednu věc, kterou považuji osobně za něco, co by měla, mělo být evolucí způsobu, jaký monitorujeme efektivní dopad vnitřního trhu v praxi. A to je určité pochopení úrovně ztracených příležitostí, které vnitřní trh představuje. Jeden z vašich předchůdců, pan Bolkesta, jednou řekl ve své zprávě, my jsme, ro, my jsme každý rok měli k dispozici tuto zprávu o vnitřním trhu. Já jsem na to rovněž pracoval a on hovořil o vnitřním trhu, jako kdyby to bylo Ferrari, které prostě jede na dvojku, na druhou rychlost. A já jsem hovořil, že vlastně nechceme Ferrari, protože nejde nám o tu nejvyšší rychlost, chceme soliditu, spolehlivost a přístupnost všech Ovšem, já si myslím, že on to v podstatě vystihl velice dobře, protože ten problém, kterému čelíme, milí kolegové, kolegyně, je ten, že vlastně nevíme, kolik promarněných příležitostí tam existuje pořád na vnitřním trhu. To znamená tam, kde naše podniky, řekněme, chtěli prodávat služby, zboží, v zemích, ve které mají právní možnost eh, to udělat, ovšem bohužel to frustrování eh, v důsledku překážek. Mnoho z nich jsme měli odstranit eh, směrnici o službách a o balíčku, který se mm, týká zboží a proto mm, odpustit to země a jdou na jiné trhy a přichází z jiných produktů a to jsou příležitosti, které prostě nemůžeme ani vyčíslit ty ztráty. Ovšem zároveň je to určitý přístup mm, podniku k vnitřnímu trhu. To, že znají Solvit nebo jednotná kontakt kontaktní místa. To je, to nám může, tyto informace z těchto míst nám můžou poukázat, k okolik příležitostí jsme přišli. V této zprávě je jeden důležitý krátký odstavec, kdy, ve kterém žádáme komise, aby výsledky prů, průzkumu Eurobarometru byly k dispozici v těchto výročních kontrolních eh, zprávách. Tam, kde mm, když provádíme tyto průzkumy, ty by měly být propojeny z, z, ze zprávy jednotlivých vlád, které se zabývají vnitřními, vnitřním trhem. měli bychom z, z toho poznat um, to, do jaké míry podniky a jednotlivci znají svá práva, znají solvit, znají eh, jednotná kontaktní místa. Pokud totiž tomu tak nebude a tyto informace nebudeme mít k dispozici, tak prostě nebudeme vědět, jak se vedou jednotlivé členské státy. Dále je to Your Europe platform, ta platforma Vaše Evropa, která by měla být zaintegrována do těchto nástrojů, abychom se měli takovou jednotnou značku, jednotné jméno. Naši občané a podniky by věděli, jakou se obrátit. To je první věc. Druhá záležitost, porušování pravidel. Já osobně si, si myslím, že to, to zrychlené řízení, o kterém hovoří pan zpravodaj, mm, je dobrá záležitost. Samozřejmě pokud jde o nezávislost této mm, záležitosti, tak tam ještě vyvolává určité, určité obavy. Pan Busi to hovořil o tom, že se to potenciálně bude zvažovat všem. Prostě když nemůžete prodávat služby nebo zboží proto, že vláda neimplementovala legislativu, evropskou legislativu, musíme prostě jednat velice rychle, protože spravedlnost, která je opožděná, znamená spravedlnost, která není uplatněna. Ano, děkuji. A nyní ke eh, HDI. Nejdříve má slovo paní Urič. Ty obletnici Pane komisaři, kolegyně, kolegové, nyní oslavujeme 20. 20. výročí jednotného trhu a jsme e, v těžké ekonomické krizi a proto také zprávu pana Bosutila vítáme. My si však musíme uvědomit, že vzájemně proti sobě v Evropě nesoutěžíme. My bychom se měli spíše zaměřit na soutěžení a konkurenceschopnost vůči zemím, například BRICS. A právě proto vítám všechny tyto iniciativy a my bychom se měli také zaměřit více na dobrou komunikaci, protože máme různé národní orgány ale často a nástroje, ale často tyto nástroje nejsou využívány. Je tady nedostatečná jak písemná, tak i ústní komunikace. Jenom několik málo procent malých a středních podniků zná tyto příležitosti, které existují. A nyní paní Basesku. Máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedající jednotný trh eh, sehrává zásadní roli při překonávání hospodářské krize a právě proto musíme také plnit a provádět všechny evropské směrnice. Je také důležité, aby v této oblasti se angažovaly členské státy. Jenom tak můžeme posílit jednotný trh a také občané i podniky budou těžit ze společného trhu. Hodnotící zpráva ukazuje, ukazuje, že pouze malý počet členských států splnili transpoziční cíle. Bohužel Rumunsko nesplnilo cíl ve výši 1%, i když jsme měli docela dobré výsledky, ale Rumunsko musí své výsledky ještě zlepšit. A nyní paní Bronz. Pan Bronx. Na počátku EHS jsme hovořili o volném obchodu a ne o vnitřním e, trhu. Samozřejmě, že slovo volný je takové velice populární a jak, to, jak si to mm, zavádělo mnoho lidí ohledně reality, mm, protože my jsme v podstatě e, často platili za tuto volnost e, ztrátou pracovních míst, protože to znamená, že ten člověk vlastně mm, se musel, musel hledat místo někde jinde. Spravodaj eh, eh, volá o tom, aby členské státy transponovaly, implementovaly eh, tato pravidla Evropy a chce, aby komise zaváděla zrychlená řízení proti zemím, které mm, nějakým drobným způsobem porušily pravidla. Hovoří o tom, že bychom měli monitorovat členské státy ze strany komise. V roce 73, když Evropská unie vstoupila do EU, hovoří jsme o tom, že zde může dojít takové, takovém orvelovskému postupu, eh, kde se, kdy v podstatě eh, budeme zneužívat slova svobodný a najednou si myslím, že tato slova, která zde slyšíme, nejsou o nic méně nebezpečná. A nyní poslední řečnice v tomto systému Catch the paní Tulin Munch. Děkuji, paní předsedající. To nezvykle, <clears throat> ten scoreboard... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Hodnotící tabulky o vnitřním trhu, to je nesmírně důležitý dokument. Myslím si, že všichni bychom měli zajistit, aby tento nástroj zůstal středobodem naší rozpravy. Evropská unie přináší mnoho výhod našim občanům, ovšem pouze pokud legislativu EU aplikujeme řádným způsobem. Potřebujeme jasná čísla, potřebujeme stimul, potřebujeme výměnu osvědčené praxe, samozřejmě informační portály, kterými je například vaše Evropa. To všechno přináší výhody našim občanům. Jsem nesmírně ráda, že fórum o vnitřním trhu je rovněž nesmírně smysluplné v tomto eh, týdnu organ, probíhá týden vnitřního trhu a já si myslím, že bychom měli organizovat takovou událost každý rok a eh, abychom posílili ev, eh, spolupráci mezi Evropským parlamentem a komisí v tomto projektu. Pouze poté může vnitřní trh opravdu být blíže našim občanům. Děkuji vám. A nyní dávám slovo panu komisaři. Děkuji paní předsedající a děkuji také všem za příspěvek a za návrhy. Chtěl bych je především poděkovat panu Švábovi a také dalším za to, že, eh, že zpočátku zdůraznili to, že když se hovoří o vnitřním trhu, tak je to určitá rezerva pro růst. Eh, když jsem reagoval na pana Kveratyho, eh, který hovořil o krizi jako velkém ohrožení vnitřního trhu, se bych chtěl zdůraznit to, co jsem řekl zpočátku svého úvodního slova Řekl jsem, v této krizi eh, narůstá tendence protekcionismu a první obětí by mohl být vnitřní trh, který se může roztříšťovat eh, zde národní úvahy o ochraně vlastního trhu eh, jsou určitě v určitém sestupu. Ale já se domnívám, že ten velký vnitřní trh, který nabízí velkou svobodu, je naší první a hlavní šanci na to, abychom zdůrazňovali a dosáhli růstu. Proto, aby vnitřní trh dobře fungoval, je nutné však také eh, pochopit eh, to, co zde již bylo řečeno eh, ve zprávě pana Busutila. Je nutné přesně vědět, kde jsou slabiny, kde jsou ony chyby v transpozici, nedostatky, nedostatečný kontakt s občany a podniky. To je, myslím, důvod pro eh, toto zobrazení stavu vnitřního trhu. A proto také pan Busutil doporučoval své jednotlivé body. Panu Švábovi bych chtěl také říci, že musíme jít ještě dál a dívat se na jednotlivé texty, abychom zjistili, jak fungují. Eh, jedním z hlavních textů vnitřního trhu Eh, je text, který máme tři roky, je to z eh, směrnice o službách, eh, která je velmi rozsáhlá. Pak jsou zde samozřejmě ještě jiné zákonné předpisy pro služby a musíme se na to podívat jednotlivě jako na jednotlivé cihly, které by mohly být zhodnoceny. Pan Žaldemose i paní Vasesku říkali, že eh, bychom měli využít eh, této zprávy eh, jako možnosti včasného varování o slabinách i silných stránkách vnitřního trhu, tak abychom jednotlivým členským státům pomáhali, abychom prosazovali osvědčené praxe. Pan Stolojan a pan Šváb řekli to, co si také myslím, že eh, členské státy eh, by měly eh, předkládat korelační tabulky pro všechny právní texty a aby toto bylo také publikováno. Pan Repo hovořil také o řízení o nesplnění povinností. Já jsem se rozhodl rázně, že je nezbytné, aby členské státy byly donuceny k tomu, aby udělali to, co musí udělat. Jen nutné tedy eh, vlastně uzavřít určitou smlouvu v tomto smyslu. A eh, abychom byli ale objektivní, eh, musíme samozřejmě zlepšit lecos. Díky postupům onoho pilotního projektu jsme dokázali snížit počet nesplněných povinností. Chtěl bych však také snížit a zkrátit dobu těchto řízení. Proto, abychom se přiblížili ke skutečnému vnitřního trhu je nutné samozřejmě Brusel také přiblížit občanům. A máme zde mnohé nástroje, mimo jiné také Solvit. Již jsem také úvodně řekl, že Solvit ve všech členských státech musí být přijímán, tak jak to říkají také ostatní řečníci. Je to nástroj velmi osobní, který musíme všichni používat. Podobně jako vy, eh, pan Busutila, také paní Rapty, paní Weiler se zmínila o oné eh, nové myšlence eh, mít státního zástupce. Zde mám určité výhrady institucionalizovat tento subjekt. Ale my jsme eh, hlídačem dodržování evropských smluv a eh, proto je nutné tuto odpovědnost zdůrazňovat. Vy jako legislativci eh, musíte říkat komisi, které povinnosti musí tedy posílit a tak politicky dohlížet na jednotlivé kroky. Vždyť jsme však tak v dialogu a spolupracujeme také s radou na realizaci těchto kroků. Společně s panem Busutilem říkám také, že roli komise musíme posílit její význam pro dobrou transpozici těchto legislativních textů. Eh, zde je samozřejmě nezbytné jednotlivé legislativní eh, akty eh, prioritně finalizovat. Samozřejmě je nutné stanovit prioritu pro růst, pro konkurenceschopnost a potom v určitém partnerství posílit také roli jednotlivých států. Ale zde máme onu nulovou toleranci, o které také hovoří zpráva pana Busu doposud. Samozřejmě, že bychom mohli navrhnout, aby eh, dobrá finalizace vnitřního trhu eh, byla doprovázena eh, určitým rámcem onoho evropského semestru, pololetí a to tak, abychom doplňovali další opatření na zlepšení konkurenceschopnosti. O tom jsem již diskutoval s panem Oli Rénem. Samozřejmě se musíme i nadále dále snažit vést dialog s občany eh, a s malými a středními podniky. Paní Bazesku bych chtěl také říci, že právě v tom týdnu pro vnitřní eh, trh eh, bychom chtěli navázat na úspěch eh, fóra o vnitřním trhu. Mnozí z vás se tohoto fóra také zúčastnili. Musíme využít nové prostředky, internet, sociální sítě, proto, abychom se přiblížili k jednotlivým občanům. Pan Šváb a pan Harbour i můj kolega Taliani hovoří o tom, že dialog musí být více nasměrován na malé a střední podniky, tak, aby přímo bylo přenášeno to, co již celá léta říkáme na úrovni malých a středních podniků, tak, aby tyto malé a střední podniky se e, více přátelili s vnitřním trhem. Tak o tom také hovořil pan Valdesary a e, s tím také souhlasím. Když hovoříme však o svobodě e, oběhu zboží, e, hovořil o tom pan Paška, tak musíme samozřejmě myslet na bezpečnost zboží. Ti, kteří vstupují na vnitřní trh, musí dodržovat eh, normy a pravidla. Eh, můj kolega Dali je eh, odpovědný za tuto, odpo- za tuto oblast. Ve vnitřním trhu je, jaká paní Galpel také řekla, určitá část, která podléhá pravidlům veřejných zakázek. A zde máme mm, jednotlivé eh, zákonné předpisy, které musí být dodržovány. Především v elektronickém obchodování vidíme nárůst objemu. Před několika dny jsme měli workshop v parlamentu eh, Bruselu eh, a hovořili jsme o e-procurement. Zde jsme dokázali ukázat, že když bychom společně na základě našich textů systematicky vždycky prosazovali eh, elektronické veřejné eh, trhy, tak bychom mohli uspořit eh, na 100 miliard ročně pouze tímto obecným rozšířením zákonných textů. dělím, sdílím názor pana Švába, je nutné být objektivní a je nutné zároveň zdůraznit zájem vnitřního trhu pro malé a střední podniky. Toto prosazujeme také v malých a středních podnicích, v účetních předpisech, v investicích a podobně panu Gustavsovany a paní Zuber bych chtěl říci, že vnitřní trh to neznamená, že to je celková evropská politika. Vnitřní trh to je pouze základ, eh, určitý fundament, na kterém realizujeme eh, další eh, stavby. Pokud ta podlaha, ten základ není dostatečně pevný, pak ani další politiky nebudou dostatečně efektivní. Právě proto se snažíme také prosazovat další kroky, jako je zelená ekonomika v rámci Evropy 2020. Proto jsme pracovali pracovali také na těch 12 pákách eh, a chtěli bychom, aby eh, zde byly nalezeny určité základy pro skutečně konkurenceschopnou ekonomiku, eh, která by byla také sociálně únosná. A zde máme ona čtyři hlavní eh, hesla, která již byla eh, citována. Máme také akta o vnitřním trhu, který je nyní přepravován na letos. Paní Galpes také říkám, že vnitřní trh musí být efektivní a domnívám se eh, společně s panem Švábem, že je nutné být efektivní vždy, když je to možné. Já jsem pracoval na daném screeningu, díval jsem se na to, zda je možné využít spíš nařízení než, eh, než direktivu a to eh, jsem také projednával v souvislosti eh, s oním aktem pro vnitřní trh. S paní Šaldemoze eh, na Evropské radě jsme spolupracovali a proto bych si také přál, aby všechny evropské instituce zde nalezli eh, možnost eh, pracovat aktivně na těch 40 eh, sektorech. Je nutné skutečně toto prosazovat. Já se domnívám, že pan Harbor tady právem připomněl to, že je nutné překonat překážky. Vždyť zde ztrácíme šanci pro zaměstnanost a nemáme právo v této krizové situaci ztrácete tyto šance. Proto musíme využívat ty nejlepší nástroje pro realizaci všech textů o vnitřním trhu společně s členskými státy těch textů, které jsou navrhovány i schváleny. Musíme tedy postupovat eh, v jednotlivých sektorech a eh, v jednotlivých eh, podnicích, tak jak je to řečeno v Single Market Act. Dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, a že zde máme velikou rezervu pro růst konkurenceschopnost a zlepšení zaměstnanosti. Děkuji vám. Děkujeme, vážený pane komisaře. A nyní má slovo pan zpravodaj. Děkuji za slovo. Paní předsedky, mám čtyři minuty, bylo mi řečeno čtyři minuty, ano, děkuji. Dobře. Rád bych začal tím, paní, komis, pane, eh, paní předsedkyně, že bych poděkoval panu komisaři a zároveň všem kolegům, kteří se vyjádřili v této nesmírně zajímavé rozprávě, všichni, kteří v podstatě jednomyslně um, podpořili mou mm, zprávu, ale zároveň i ty, těm kolegům, kteří se zmínili trošku zdráhavě ohledně některých pozměňovacích návrhů, k těm se ještě vrátím. Pan komisař Varně se zmínil o paradoxu. V samotném počátku naší rozpravy hovořil o tom, že v podstatě zde čelíme paradoxu, protože na jedné straně všichni chápeme, potenciál, který představuje vnitřní trh, nebo téměř všichni chápeme tento potenciál, ovšem na druhé straně jsme si vědomí toho, že vnitřní trh je často první obětí toho, když se nám něco nedaří, nebo první obětí tendencí protekcionistických. A to je právě ten paradox, který musíme překonat. To je překážka, kterou musíme odstranit. V mé zprávě hovořím o třech možných eh, cestách, jak překonat tento paradox. První, transpozice. Musíme transponovat legislativu vnitřního trhu včas a správně, pokud to neuděláme, budeme čelit problému. Druhá možnost, musíme implementovat, realizovat legislativu účinně, protože pokud ji, nebu, pokud ji, nebudeme, pokud ji nebudeme implementovat, tak v podstatě takovou legislativu ani nepotřebujeme. A třetí věc, musíme našim občanům a podnikům poskytnout nástroje, které budou moci využít v případě, že se něco nedaří nebo věci nefungují. To znamená opravné mechanismy. Někteří kolegové se zmínili Mm, s určitými obavami mm, ohledně jednoho, ohledně některých pozměňovacích návrhů. Já se na to podívám. Mm, ta trojka hovoří o tom, aby komise vytvořila zrychlené řízení pro porušení povinnosti a aby zvážila, a to zdůrazňuji, vytvoření nezávislého orgánu na komisi, které by bylo odpovědné pro um, um, řešení těchto problémů, pro šetření těchto um, pro, problému, to znamená eh, ohledně řízení o neplnění povinnosti, ale samozřejmě po eh, schválení kolegia. Toto je pozměňovací návrh, který v podstatě je zapojen, nebo který je spojen s tím zrychleným řízením o neplnění povinností. My tomu chceme udělit tomuto návrhu konkrétní obsah, protože komise mm, bude, mm, už nebude pod takovým politickým tlakem, o kterém často víme, že mu musí komise čelit, když se snaží vyjednat lepší implementaci či lepší transpozici na straně členských států v prvotním eh, období řízení o neplnění povinnosti. A často to znamená to, že taková řízení jsou z Mm, jsou odkládána, prodlužována a tak dále. Čili nejde o e, sankce, jak to pochopila paní Rapti, jde o depolitizaci tohoto procesu a o urychlení tohoto procesu. Skutečně to není nic, čeho bychom se měli bát, je to něco, co by mělo umožnit fungování vnitřního trhu. A pokud jde o nějaké načasování a proč nyní, proč ne, no protože prostě to je vhodná doba. Pokud nebudeme jednat, tak jsme přišli o tuto příležitost. Na závěr, ano, souhlasím se všemi, kteří tvrdí, že největší sílou Evropy je vnitřní trh. Otázka zní, jak zajistíme to, aby tento vnitřní trh fungoval ve prospěch na, ke prospěchu nás všech. Měli bychom využít této příležitosti 20. výročí založení vnitřního trhu, abychom prokázali politickou vůli a odstranili zbývající překážky vnitřního trhu, tak abychom dosáhli skutečně jednotného, jednoho vnitřního trhu, který přinese růst a ekonomickou prosperitu, po které volají všichni naši občané. Děkuji vám. Dámy a pánové, rozprava o zprávě Busutil, o hodnotící zprávě o vnitřním trhu je nyní ukončena. Hlasovat se bude zítra v poledne ve 12 hodin.